cestě k tomu, aby plnili své funkce řádně jakožto europoslanci. E, právní výbor na zasedání 8. července podle článku 3 části 4 jednacího řádu e, navrhl nové členy od 1. července. Jsou to konkrétně mandáty paní Borzan, paní Buzič Maletič, paní Petrovič Jakovina, paní, paní Švica a paní Tomašič a podobně pan Baldini, Pikula, Plenkovič, Stýr, Valialo a Vuljanič. E, tímto navrhuje, abychom ty mandáty přijali a přijímáme je. Příslušné polské úřady mě informují,